Good afternoon, colleagues, and welcome to... Dobré odpoledne, kolegové. Vítám vás na zasedání našeho výboru. Především chci poděkovat pana Gies Tapoka, našeho hosta, který eh, sedí zde vzadu, je ze sekretariátu Africké unie. Eh, srdečně vás vítáme Eh, budeme totiž hovořit o věcech, které zajímají africké země, my se do Mozambiku a další. Takže vítám vás a děkuji, že jste mezi nás zavítal. Tak, bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Eh, právě jsem se dozvěděla o jedné změně a to je eh, bod číslo 10, činnost smíšeného parlamentního schromáždění. Pan Gerens dnes přišel a požádal, abychom tento bod posunuli až na úterní odpoledne místo úterního dopoledne. Můžeme schválit s touto změnou náš program. Dobře, takže prosím, prosila bych naše zaměstnance, aby <clears throat> zajistili, eh, aby se tato informace dostala ke všem stínovým zpravodajům, eh, které zajímá bod 10. Děkuji vám. Bo číslo dvě schválně zápisu ze schůze ze 7. října 2014 máte ve svých složkách. A pokud byste měli nějaké připomínky, prosím, předejte je sekretariátu do konce této schůze. Pokud ne, budou, bude zapisován. Za třetí sdělení předsedkyně. Mám několik sdělení. Za prvé, jak víte, pan komisař Stojanidis nám řekl, že pokud bude schválen, eh, pak jeho první cesta povede do západní Afriky a bude se tam zabývat ebolou. Evropská rada ho nyní tedy jmenovala koordinátorem pro ebolu nikoli pouze za komisi nebo za radu, ale za celou Evropskou unii. A my předpokládáme, že příští pondělí před pátou hodinou, kdy bude zpátky ze své cesty, se vrací v neděli, eh, tak eh, bude, eh, tedy nás navštíví a dá nám, dá nám o tom zprávu. Eh, on bude odpoledne podávat zprávu eh, příslušnému eh, úseku komise a souhlasil s tím, že o své cestě do Syrie, Leone, Liberie a Gvineje by mohl poreferovat také nám, jenom musíme zajistit na to pondělí odpoledne místnost. Dále další zasedání pondělí 24. ve Štrasburku proběhne eh, společné zasedání DV a FETu a právního výboru a sice eh, bude to o Saharovově ceně a jeho udělení eh, koňskému ekologovi. Bude, půjde o při, přidělení tedy této ceny, předání této ceny. Takže prosím, dejte si to do svého programu kolegové, kteří mají zájem, dnes odpoledne v 18.30 eh, v A3H1 eh, Světová banka pořádá schůzi o své práci a rozvojových činnostech, takže pokud máte eh, ano. A potom ve středu v 18 hodin 5G35 místnost zde proběhne neformální informační schůzka o Milánské světové výstavě. E, informaci přednese Franz Fischler. E, kolegové minulý týden byli pozváni do Agri a do Envy, e, kde tedy se hovořilo o Expu, ale ne všichni to zvládli, takže Pan eh, Fischer bude podávat zprávu také DV, eh, protože eh, de facto on bude vypracovávat zprávu o dlouhodobých aspektech a dopadech tohoto expa. Čili kolegové, kteří mají zájem ve středu v 18 hodin budou mít možnost. A opět bude to oznámeno e-mailem, ale prosím, vete to e, v patrnosti. Takže to jsou naše sdělení, co má sdělení. Je všechno jasné? Tak, nyní bod číslo čtyři, oznámení komise. Pan Craig McQuaid je tady? Není tady? Ano, e, tak e, je zastoupen, ano, tak prosím, můžete se představit. Ano, děkuji. Já jenom eh, prostřednictvím, prostřednictvím eh, Petra McCraiga bych jenom řekla, že nemáme žádné oznámení komise. Dobře, pětka, eh, doba vyrazená pro otázky, žádné otázky tam nemáme, čili tím můžeme uzavřít tento bod. Bod číslo 6, mise ke sledování průběhu vole v Mozambiku v roce 2014. Máme zde eh, paní Judy Sargentini, která je hlavní pozorovatelka ehm, Evropské unie. 15. Eh, října se konaly volby a nás by nyní zajímalo, jaké jsou předběžné výsledky a možná byste mohla říci eh, obecněji něco o práci této pozorovací mise a poslanců v ní. Ano, tak to bylo, Lindo, velmi, velmi skromné. Já stále eh, funguji jako eh, hlavní pozorovatelka eh, v Mozambiku. Šlo o trojí volby prezidentské, parlamentní a lokální. My máme takovou tradici, že pozorovací misi eh, vždycky vede někdo z poslanců. No a eh, já jsem byla pověřena Catherine Ashtonovou eh, ještě tedy Musíme tedy eh, eh, říct, že eh, spolupracujeme se skupinou, která se nazývá Skupina pro demokratické volby a já tam zastupuji zelené. Evropská pozorovací mise se stává z hlavního týmu, kde je zástupce hlavní pozorovatelky, což je ta hlavní osoba poněvadž může v dané zemi strávit delší čas a řídit celý proces pozorování a e, navíc e, je lépe informován, protože funguje jako specialista, má k dispozici lidi, kteří monitorují média a e, zároveň rozděluje a pověřuje místní pozorovatele a právní specialisty a e, také de facto zajišťuje e, celou tu práci. Tentokrát e, musíme říci, že v Mozambiku nebyla delegace Evropského parlamentu, to souvisí s našimi prioritami, které tedy se spíše soustředovaly na Ukrajinu. Je to škoda, protože Evropská unie i Evropský parlament se vždy účastnili voleb parlamentu už od roku 1994, eh, to jest od doby, kdy skončila občanská válka. Tentokrát bylo zcela eh, jiné financování. Eh, tom financování bylo původně z kapes členských zemí a šlo to přes ambasádu v Maputu. No a teď eh, jsme zde měli eh, složitou eh, debatu o tom, jak hospodaří externí servis, tedy zahraniční servis Evropské unie a bylo to složité, poněvadž máme přidělené peníze, ale potom máme peníze utracené a ty dvě částky se liší. Takže my jsme tentokrát eh, měli 20 dlouhodobých pozorovatelů, 20 krátkodobých, eh, což znamená, eh, ti krátkodobí jsou zhruba kolem, po dobu jednoho týdne kolem voleb a ti dlouhodobí pozorovatelé jsou na místě už zhruba měsíc předem. A pak jsme měli 65 místních pozorovatelů voleb z různých ambasád, čili dohromady nás bylo přes 100 a e, byli jsme přítomní ve všech provinciích. Co se týče mé vlastní práce jako hlavní pozorovatelky, já jsem naštívila Mozambik e, tři, čtyři týdny předem, abych se seznámila se oficiálně e, se všemi hráči, jako je ministerstvo zahraničí, ústavní rada, Eh, volební komise, politické strany a šlo o to, aby eh, bylo jasné, že naše funkce byla pozorovací na pozvání mozambické vlády a že sledujeme, zda se plní minimální požadavky. A musíme říci, že ano. Dva dny po volbách jsem vydala předběžné prohlášení. Možná se má za to, že se tam konstatuje, zda volby byly svobodné, důvěryhodné a férové, nebo ne, ale Evropská unie upustila od tohoto druhu hodnocení Eh, takže my jsme my se zabýváme tedy eh, celkovým tím kontextem voleb, to znamená i to, tím, jaká byla předvolební kampaň, zda fungovaly všechny mechanismy, zda se plnila minimální kritéria a musím říct, že došlo k několika násilným incidentům v různých místech země, nicméně eh, volby to nenarušilo, takže by se muselo konstatovat, že by neproběhly řádně. Nicméně eh, měsíc předtím se dá říci, že volební kampaň byla nevyvážená, byly tam eh, tři strany, Frelimo vládní strana, Renamo opoziční strana a a strana, která e, hraje, hrála roli už ve e, ty dvě už hrály e, svoji roli během občanské války a pak máme NDM novou stranu, která se oštěpila od Frenamo a je to strana, která přitahuje spíše mladé městské voliče. je třeba říci, že eh, Frelimo eh, používalo eh, státní prostředky pro financování své kampaně Frenamo a ty další dvě strany daleko méně, což tedy straně Frelimo dalo určitou nezaslouženou výhodu oproti mm, dalším dvěma stranám. Podobně jsme se zabývali výzkumem médií, noviny, rádio, televize a e, také jsme konstatovali, že zejména státní média hodně nadržovala vládní straně. E, po volbách e, to nekončí pro nás. Já jsem ze země odjížděla několik dnů po volbách a je třeba říct, že ta hlavní část eh, de facto se vrátila teprve minulý týden, hlavní část naší pořovací delegace, ale po eh, spočítání hlasů během eh, povolební noci, což bylo celkem v pořádku, tak došlo k sečítání hlasů z různých volebních místností a to trvalo velice dlouho. Naši dlouhodobí pozorovatelé se snažili k tomu získat eh, přístup. Tu a tam byli odmítnuti. A mm, minulý týden volební komise konečně přišla s výsledky, což eh, bylo v souladu s alternativním Eh, očítáním hlasů, eh, které provedlo Národní eh, občanská společnost. Ukázalo se, že Frelimo získalo 57% a ty další dvě strany, Renamo a NDM, byly poněkud zklamány výsledkem voleb a to vyvolalo řadu stížností. Konečné výsledky dosud nejsou, poněvadž ústavní rada získala nebo dostala eh, stížnosti od Renama a NDM a dokonce Renamo žádalo zrušení výsledků voleb v některých provinciích, taktéž NDM a eh, teprve poté, co Eh, tato ústavní rada rozhodne eh, a posoudí tyto stížnosti, tak teprve potom bude možné zveřejnit eh, konečné výsledky. A potom se vyjádříme také my, protože my opravdu potřebujeme se zabývat nejednou, nejenom tedy vlastními volbami, ale také tomu, co jim předcházelo, co jim následovalo. Čili Toto je důvod, proč ti dlouhodoví eh, pozorovatelé eh, zůstávají ve holbách déle a naše, naš konečný verdikt hm, taky nenásleduje bezprostředně po volbách. Ještě dvě poznámky. Já jsem byla poprvé hlavní pozorovatelkou a to znamená, že jsem se musela velice důkladně seznámit s volebním systémem, a samozřejmě člověk vidí ty podobnosti a rozdíly oproti tomu, na co je zvyklý. A já mohu říci, že volební systém a volební legislativa Mozambiku je velmi spolitizovaná. A to na všech úrovních. Je to e, ústavní e, rada, e, volební komise a také e, zástupci stran jsou tam přítomně a a mají tam svoji roli. Ehm, my jsme tedy očekávali, že volby budou transparentnější než dříve, ale nakonec se to ukázalo jako velmi obtížné, poněvadž volebních místností bylo 17 tisíc a eh, tam by eh, měl být eh, vždycky, eh, jak si, eh, tam by měli být eh, zástupci všech těch institucí a stran, jenomže ty menší strany to nebyly schopny zajistit. Takže teď čekáme, až se volební komise sejde a řekne, jak volby dopadly a tam může docházet a došlo také eh, k určitým sporům přímo na volební komisi. Čili já si myslím, že je třeba, aby se mozambická politická scéna instituce zamysleli nad tím, jak, to, eh, jak tento systém upravit. A s e, tou nezávislostí je tam trošku de facto. Zde máme e, stát, který je úzce zpět se stranou a naopak. Takže to je zatím všechno. Děkuji. Děkujeme, Jurie, za opravdu komplexní popis toho, čemu došlo v záměku celého procesu. Samozřejmě to dilema chápu. Je opravdu nesmírně obtížné i u nás samozřejmě u nás v našich politických stranách všechno to zajištění jednotlivých volebních místností a tak dále. Samozřejmě, že je to obrovské množství stran, jakým způsobem je to povoleno národní legislativou, v některých zemích ne. Máte nějaké dotazy? Enrique Carrero, poté pan Pereira, paní Pereira. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já nemám dotaz, rád bych pouze poděkoval, rád bych poděkoval paní z Argentíny, zároveň jí poděkoval za popis celého volebního procesu v Mozambiku, problémů, se kterými se tam setkali v rámci tohoto volebního procesu a zároveň bych jí rád poděkoval i za to, že připravila i své vlastní hodnocení tohoto procesu, podívala se na celou situaci před volbami, potom konkrétní situace volebního dne, přístup nebo vůbec akceptace ze strany občanů celého volebního procesu. I poté po volbách, jakým způsobem to bylo vnímáno. Vidím zde i různá tisková prohlášení z 6.11. Pokud se nepletu, volby proběhly 15. čili jistě mm, byl dostatek času zvážit hodnocení celého procesu. Je to podle mě pozitivní pozitivnější, než hodnotit volby hned po volbách nebo eh, den poté. Tam ještě samozřejmě jsou různé tlaky, celý ten volební proces eh, si myslím, že je mnohem obtížnější, když jste ještě na cestě do Bruselu a tak dále. Čili toto jsou páté volby, to si myslím, že je důležité zdůraznit páté volby, které proběhly v Mozambiku po občanské válce. To znamená, že je zde již určitý systém stability, když to srovnáme se situací v mnoha jiných částech afrického kontinentu. Samozřejmě, že to zároveň znamená potřebu zlepšení této stability tím, že zlepšíme i volební proces, zároveň budeme napomáhat budování státu, který bude otevřeným státem, který bude uh, sloužit svým občanům. A nyní několik poznámek k této pozorovací misi obecně, jelikož eh, jsme byli přizváni zúčastnit se této mise. V posledním volebním období jsem se zúčastnil třech podobných volebních misí a z těchto tří volebních pozorovacích misí, kterých jsem se zúčastnil, ano, by, Byly to všechno konfliktní situace, problematické situace v Keni. To bylo takové um, exponovanější. Já jsem v průběhu mého působení v rámci těchto evropských pozorovacích misí, podobně jako se o tom zmínila i Judith, ehm, tak tam v podstatě nebyla v minulosti nějaká parlamentní pozorovací mise, byla to mise Evropské unie. Ovšem, nebo naopak se mise Evropského parlamentu připojí k celoevropské misi. Jsou to velice profesionální mise, lidé opravdu dlouhodobě působí v dané zemi, pohybují se přímo v terénu připravují nesmírně podrobné precizní hodnocení této situace, připravují zprávu posledních 12 měsíců ohledně právních, legislativních, volebních eh, systémech dané země, vývoj, který tam probíhal v posledních 12 měsících před volbami a podobně, jak se o tom zmínila Judith, většina problémů eh, dochází k ní ještě před tím volebním dnem, protože samozřejmě musí dojít k registraci voličů, často dochází k kritice, k útoku na tento systém v závislosti od jednotlivých zemích. Někteří ti, kteří, ano, například ta čísla jsou někdy vyšší než skutečný počet voličů, nebo je obtížné dostat volební lístky ke všem potenciálním voličům, dále různé technické problémy, logistické problémy, často jde o asymetrickou situaci v dané zemi, nebo řekněme nerovný přístup k médiím ze strany jednotlivých kandidátů, ze strany jednotlivých stran a tyto systémy poté vedou k určitým nerovnostem i v průběhu volebních kampaní. to pouze z mé vlastní zkušenosti. A jedno z takových rizik v rámci volebních pozorovacích misí podle mého názoru tkví v tom, že jsme nesmírně nároční, Nesmírně nároční eh, v těchto konkrétních zemích u určitých prvků nebo záležitostí, kde například nejsme až tak eh, náročný v našich vlastních zemích, pokud bychom měli hovořit například o registraci voličů nebo eh, přístupu ke komunikačním médiím ze strany jednotlivých kandidátů eh, kampaně nebo různé typy zdroje financování, jež využívají politické strany, tak naše mm, schopnosti nějak poučovat Eh, tyto jiné země, mm, podle mého názoru, by nebyly až tak rozsáhlé, když se podíváme na to, co se děje v našich vlastních zemích. Měli bychom prostě spíše zajistit to, aby obecná demokratická kritéria, objektivní kritéria byla dodržena, to znamená rovnost všech v rámci tohoto volebního procesu. Ovšem, prosím, nezapomínejme v tomto procesu na naše vlastní zkušenosti, vlastní problémy z našich eh, respektivních zemí. Mnoho lidí zde mluví španělsky. A víme, že jsme byli například e, i součástí pozorovacího procesu voleb v Peru. Měli jsme tam určité výhrady vůči celému procesu o tom, jak byla složena kolegia nebo jakým způsobem mm, došlo k rozdělení hlasu a tak dále, že to bylo oprávněné. Ovšem v mnoha například regionech Španělska bychom mohli vznést stejné připomínky, stejné výhrady. <clears throat> My prostě naše systémy, jak si děláme kredibilními již předem a vymezujeme si určité výhrady vůči jiným systémům, které, řekněme, nefungovaly dokonale v minulosti nebo zaznamenali určité problémy, či zaznamenali nižší úroveň demokratické konsolidace ve srovnání s našimi vlastními zeměmi. Proto si myslím, že pozorovací mise nebo tisková prohlášení, zprávy, které jsme si přečetli ze strany připravené paní sargentiny, myslím si, že jsou opravdu odpovídající. Máme zde samozřejmě i etický kodex pro členy těchto pozorovacích misí, který se uplatňuje a <clears throat> jeden z aspektu tohoto etického kodexu je i neutrální přístup. A taková neutralita, ta je často ohrožena i našimi vlastně parlamentními delegacemi. Asi vám neprozradím žádné tajemství, když vám sdělím to, že někteří poslanci samozřejmě se zabývají těmi pravidly, regulacemi a jiní na, naopak vystupují v CNN nebo v BBC pouze přímo v ten volební den poskytují jim interview, tak aby se zviditelnili a byli vidět ve svých vlastních zemích, které pokrývají mediálním způsobem volby v dané zemi. Což podle mě by mělo eh, přestat především, když eh, je to volební systém v těchto podobných zemích. Měli bychom opravdu eh, jít příkladem. Děkujeme, říká paní předsedající. U nás například nemusíte mít žádnou identifikační kartu, prostě když chcete volit, řeknete, já prostě se jmenuji XY, na prostě žádné požadavky tam nejsou eh, vyžádány v podstatě pouze jednou, to znamenalo, vyvolalo určitý problém u nás, u nás kulturně, historicky prostě tomu tak není. Kdyby najednou někdo chtěl po nás, abychom se oficiálně legitimovali, tak si myslím, že lidé by byli úplně mm, z toho v šoku. Prostě záleží samozřejmě na kultuře v jednotlivé zemi. Další pan kolega? Pedra Silva Perida, děkuji paní předsedkyně. Hovoříme o kulturách, různých kulturách. A rád bych v tomto kontextu portugalsky, což je jazyk, kterým se hovoří v Mosambiku, pozdravil pana, pozdravil zprávu, kterou nám předložila paní Serpentini. Jej děkuji za její informace, blahopřeji ji za práci, kterou odvedla v Tenénu a děkuji jí za vyrovnanost a řekl bych eh, za ten velice rozumný přístup k eh, té zprávě, kterou nám tady představila, i když víme, že to ještě není definitivní zpráva. Volby eh, v Mosambiku momentálně, eh, jak si se odevírají v kontextu kontroverzním. Máme tady protest, určité popírání eh, ze stran Eh, těch politických, které byly ve volbách poraženy, ale nesmíme kvůli tomu zapomínat na pokrok, ke kterému jasně v Mosambiku došlo v jeho eh, demokratickém vývoji a také vývoji volebního procesu. A v této zprávě se také na tento pokrok poukazuje. Máme zde konečně pacifický průběh voleb. Máme tady tedy novou legislativu, která je také konsensuální. Dále zde máme skutečnost, že ten volební proces, ta kampaň, i když samozřejmě nemůžeme ji srovnávat, není zcela uh, uh, kvalitní, ale probíhala pokojně a ve dnen, kdy tedy ty volby probíhaly, to vše probíhalo skutečně velice v poklidu a to je důležité. A dále bych tedy potrhl okolnost a totiž to, že v těchto volbách se objevila nová politická strana, která měla velkou podporu, význačnou podporu voličů, což něco říká o zralosti eh, té rodící se mosambické demokracie. Eh, a Mosambik je, dobře víme, země, která zase má celou řadu konfliktů, bojů za osvobození a tak dále. Takže v rámci organizace jeho politického systému bohužel jak si přetrvávaly ty kořeny těch konfliktů. A skutečně, že několik, za několik let poté, eh, kdy skončil boj za osvobození Bisambiku, se tady objevují nové strany, které mají skutečně důležitou podporu voličů. V tomto tak rozmanitém politickém a kulturním kontextu je skutečně nadále velice důležitým signálem pozitivním pro budoucnost eh, mosambické demokracie. V každém případě Tady máme na stole eh, eh, spor právní, soudní o tom, zda ty volby probíhaly řádně či ne. A já bych tedy si přál, eh, nebo chci říct, že paní Stravodajka a její tým by udělali velice dobře, kdyby tedy vyčkali s tou finální analýzou voleb až do okamžiku, kdy budeme mít k dispozici to, jak tedy soudy rozhodly. Je skutečnost, že Samozřejmě je důležité, aby ten volební proces probíhal demokraticky. Eh, proto je důležité, aby se vše řádně prošetři. Já věřím, že veškeré tyto, informa- eh, veškeré tyto intervence, to sledování toho volebního procesu může vlastně být eh, jakýmsi učebním procesem, procesem demokracie pro Mosambik a povede to také posílení občanských a politických práv a proto si myslíme, že bychom v naší práci měli pokračovat i nadále. Děkuji. Děkujeme. Norbert Neusser. Děkuji. Nejdříve bych chtěl také poděkovat Judith Argentíny, paní zpravodajce, zejména za to, že eh, odcestovala již dříve do země a působila v ní i mimo tu oficiální misi. Kdo zná Judith Sargentini, ví, jak intenzivně se připravuje. A tady v tomto případě se to opětovně jasně projevilo. Já jsem se přihlásil o slovo proto, že mám problémy s tím různým postupem při pozorování voleb. Já sám jsem byl volebním pozorovatelem v Ukrajině a po uzavření volebních místností hned na další ráno jsme měli přijít my s naším stanoviskem. A mně se velmi líbilo, když řekla Judith, ne, není možné to stanovisko poskytnout tak brzo. Je třeba, aby v klidu se to vypravovalo, vypracovalo, aby jsme se podívali na veškeré informace tak, aby ta zpráva byla vyvážená, to stanovisko. A dobře vím, vy v Ukrajině to tedy probíhalo zcela jinak. A jako Evropská unie bychom měli provádět pozorovatelské mise za stejných podmínek a měřit je stejným měřítkem. To je tedy má poznámka. A nyní bych položil otázku. My jako EU máme dobrou spolupráci s Africkou s Unií a také se zeměmi AKT. A v tomto kontextu se opětovně e, objevuje myšlenka, která byla již částečně realizována v tom smyslu, abychom měli společné pozorování voleb s Africkou unii nebo s AKT. A já bych se chtěla tedy nyní zeptat, bylo to tedy nyní izolované pozorování voleb ze strany EU? EU, nebo jste měli nějaké kontakty s pozorovateli z Africké unie či z AKT. Bylo by totiž dobré, abychom i na této úrovni se snažili se přiblížit, tak abychom při posuzování voleb eh, vypracovali a uplatňovali stejná měřítka. Výborně, děkujeme. Je, se, máme zde někoho za vnější službou. Chtěl by se někdo velice rychle a poté ještě Judith samozřejmě. Ano, děkuji. Já jsem Sary, já jsem z Divize pro demokracii a pozorování voleb za naši službu a pokud jde o nějakou spolupráci s Africkou unii, vidíte, že zde je opravdu jasný příklad tohoto partnerství. Kolega sedí hned tady vedle mě a samozřejmě spolupracujeme s jinými regionálními organizacemi. Ano, máme společné postupy práci, jde o standardní záležitosti v rámci těchto pozorovacích misí. Dochází k neustále výměně informací, spolupráci mezi jednotlivými misemi na straně EU, Africké unie na druhé straně a i jiných aktérů. Nemáme zatím nějaký příklad takové, řekněme, společné nebo smíšené pozorovací mise, ovšem i o tom jsme v některých případech uvažovali. <clears throat> Mohla by to být možnost do budoucna Ovšem kromě tohoto specifického nápadu, my společné mise, naše spolupráce nespočívá pouze přímo na místě. V Gineji Bissau například proběhla úžasná spolupráce s Africkou unii, s ECOVASem, dokonce společná prohlášení den před volbami No, my jsme trvali na tom, aby všichni aktéři opravdu respektovali veškeré postupy, pravidla a mm, ta spolupráce prostě existuje. Kolega to může potvrdit. To znamená, na tom pozadí běží tato spolupráce. Jsou zde různé programy pro různá školení, pozorovatele Africké unie a mnoho, mnoho pozorovatelů, například v Mozambiku, právě byli vyškoleni v rámci takového programu, který Evropská unie implementovala na místě. Čili ano, je to práce, která pokračuje. Ta situace podle mě se zlepšila ve srovnání s tím, jak to vypadalo před několika lety. Děkujeme a Judith ještě na závěr. Dvě poznámky a odpověď Normardovi. Pan Quero, pan Querero se zmínil o problematice registrování voličů například v Mozambiku to bylo, se blížilo toto číslo 20%. To bylo neuvěřitelné. Proč? Protože je mnohem jednodušší mít takovou eh, identifikační kartu eh, eh, voliče mm, spíše než nějakou občanku, čili to je mnohem jednodušší, než mít nějakou identifikační kartu, se kterou fungujete poté v běžném životě. A myslím, že, ten, že ta účast byla nižší než 50%, což bylo Eh, trochu smutné. To, co bylo zajímavé po volbách v Mozambiku, podle mého názoru, je to, že nový prezident nemá nějaké, řekněme, poprvé vlastně v Mozambiku došlo k tomu, kde nemá historii bojovníka občanské války. To je opravdu skutečně poprvé takový člověk je zvolen uh, prezidentem a to je veliká výjimka v celé Jižní Africe. Podívejme se na Zumu v Jižní Afri- v Africké republice nebo Mugabeho v Zimbabwe nebo na Bíbii, čili skutečně to, že není spojen s tímto bojem eh, v občanské válce prezident, který, kterému je 50 let, to skutečně podle mě znamená, mohlo by to znamenat změnu pro celý tento region bez ohledu na jeho politické plány, protože když se podíváme opravdu pozorně na to, jak to tam probíhalo, tak já v podstatě mm, nejsem úplně moudrá z toho, jaké jsou politické plány těchto tří největších stran, co motivuje lidi k tomu, aby šli k volbám. Pokud, Norberte, pokud jde o tu spolupráci, <clears throat> Já jsem se sešla s hlavním pozorovatelem SADEKu, portugalsky mluvících zemí, Africké unie, AISA, mm, Kartrova centra. Se všemi jsem se sešla i s ostatními různými dalšími zástupci. My prostě musíme zajistit, jakožto evropské pozorovací mise, to, že budeme nezávislí, protože my, kolegové z ostatních pozorovacích misí, již dva dny po volbách říkali, všechno bylo v pořádku, velice rychle reagovali. A v podstatě den po volbách eh, jsem byla na takovém setkání, kde v Mm, hlavní představitel mise Sadek mm, o tom tímto způsobem hovořil a podle mého názoru to, to bylo trošku politicky motivováno, to, že po, vyhlásil, že tyto volby byly v naprostém pořádku. Já bych byla velice ráda, abychom spolupracovali nesmírně úse a aby tato prohlášení byla trošku propojena mezi jednotlivými aktéry, ale aby to nebylo politicky motivováno. Uh, Okay, thanks very much. Uh, Dobře, děkujeme, děkujeme Judith Argentiny za tuto zprávu. Děkujeme za to, že si mezi nás přišla. Něj se dostáváme k bodu číslo 7, který vám leží na srdci. A to jsou konfliktní eh, rudy, nerosty. Zde dojde k výměně názoru ohledně této zprávy. Nejprve poprosíme našeho navrhovatele, pana Bentu, který připravil stanovisko, pouze abych vám poskytla určité aktuální informace. Koordinátoři, náš výbor se domnívá, že toto téma těchto konfliktních nerostů má jeden takový velice zajímavý aspekt. INTA je výborem, kterého GESI je tato záležitost. My se požádali o to, abychom byli na základě článku 55 eh, výborem, který by rovněž měl tuto problematiku v gesti, to neakceptovali, proto jsme se snažili o kompromis, dobře, tak 54 tento článek mm, řekněme, alespoň by nám umožnil přidružený výbor. INTA ani toto neakceptovali, čili bohužel se nám nepovedlo, nepovedlo dosáhnout s nimi nějaké dohody, eh, právě proto se to řeší ještě eh, na konferenci předsedu výboru čekáme na výsledek. Čili my budeme pokračovat naší práci s tímto stanoviskem. Pan Venta ho vypracoval, došlo tam ovšem ke změně harmonogramu, já vám to za chviličku ještě poté řeknu, je to nesmírně dlouhý harmonogram, tam má o měsíc delší období, čili to vám ještě přednesu za chviličku. Takže ano, my budeme prostě pokračovat v tomto našem stanovisku bez ohledu na to, jak rozhodne eh, výbor. Judith Sargentini požádala o slovo, ona musí na triálok o 17 hodin, čili pokud s tím budete souhlasit, ona je stínová, tak by se eh, samozřejmě bychom teda dali její slova a potom se vrátili k obvyklému pořadí, nebudete-li proč tomu nic mít. Takže prosím, pane kolego, máte slovo. Eh, děkuji bardzo, paní předsednice. Děkuji vám, eh, paní předsedající, dámy a pánové, já jsem eh, zpravodajem eh, pro certifikaci eh, Evropské unie, certifikaci tedy zdrojů a týká se to samozřejmě cínu tantalu, wolframu a dalších rud z oblastí, které jsou problematické a kde se bojuje. Jak už jste řekla, Máme tady už, už je dohody s INTA a s panem Langenem, eh, takže o tom nemusím se nějak šířit, ale čekáme ještě na eh, předsedy eh, výboru. Chtěl bych ještě říci, že v rámci dobré spolupráce s výborem INTA jsem byl pozván minulý čtvrtek na první výměnu názoru v tomto výboru a také jsem zde mohl promluvit, vzhledem k tomu, že je to důležité pro náš výbor. Jsem také eh, s, v kontaktu s panem eh, Ili Winklerem, který je zpravodajem za výbor INTA. Chtěl bych pro informaci říci, že 3. Eh, a 4. prosince v výboru INTA má proběhnout veřejné slyšení na téma konfliktních minerálů Nejdůležitější je, aby se přerušila vazba mezi eh, zisky a mezi konflikty v nestabilních částech světa. Eh, obchod eh, sehrává v těchto konfliktech důležitou roli, poněvadž je zdrojem finančních zdrojů, které válčícím stranám umožní pokračovat v konfliktu. Problém je nejviditelnější samozřejmě v Africe, zejména eh, v regionu Velkých jezer. Institut eh, výzkumu eh, konfliktu v Heidelbergu říká, že eh, ze 400 konfliktů, eh, které registruje tento institut, zhruba ve 20% eh, hrají svou roli tedy život nerostné bohatství. Patří to mimo jiné také k věcem, které vyvolávají konflikt. Je třeba, aby věci, které účinkují směrem k podpory eh, konfliktu, jako je třeba mm, eh, nedostatek, nestabilita eh, vlády, korupce, nedostatek a slabost institucí a tak dále. A mm, toto jsou tedy ty hlavní problémy a je třeba na mezinárodní úrovni eh, proti tomu působit, například v oblasti obchodu, vzdělávání a tak dále. Evropská unie jako jeden z největších eh, eh, importér minerálů, jako je cínu, tantal, wolfram, zlato, zhruba tedy spotřebáme 35 globální produkce, tak zde Eh, máme registrovaných zhruba 500 importérů, kteří si počínají eticky. Nicméně pokud chceme vidět, eh, kam směřují zisky z obchodování s těmito surovinami, je třeba integrovat eh, náš přístup k těmto dovozům nejenom v rámci našich institucí nebo členských zemí, ale také globálně pomocí spolupráce se zeměmi, které už podnikly určité kroky pro e, vyčištění e, portfolia e, svých importů. Není to nic jednoduchého. Je třeba být velice ostražití, tak abychom nevyvolali nevyvolali opačnou reakci, než jakou si přejeme. Například k tomu by mohlo vést to, kdybychom eh, v oblasti Velkých jezer, z této oblasti Velkých jezer v Africe zakázali eh, veškeré dovozy, eh, pak by se obchodování s, tímto, s těmito minerály a surovinami stalo ještě méně průhledným a ztratili bychom další přehled o financování. Eh, takže tady je třeba, abychom měli certifikované své, eh, své dovozce, jejich eh, geografické vymezení. V našem portfoliu v našem portfoliu dovozu figuruje zejména Koňská demokratická republika a země z tohoto regionu. Je třeba přijmout některé kroky, jako třeba Eh, doporučení, eh, které eh, dává OECD, aby, byly doporu, aby se z doporučení stály závaznými a dále třeba také sledovat potom další zpracování těchto minerálů v rafinériích. K tomu tolik, já tady doufám, že to budeme dále, popra- dále na tom budeme pracovat a že se mohu těšit na dobrou spolupráci s tím novým zpravodajem. Dobře, děkuji. A nyní Judy z Argentiny jako stínová zpravodajka. Ano, děkuji. E, já jsem zastoupená na trialogu e, k legislativě o protipraní špinavých peněz a vím, že náš výbor tedy je tam zainteresovan taky. Letos v únoru eh, rozvojový výbor hlasoval o zprávě, kterou jsem psala já, a sice je to o eh, zodpovědném výběru eh, zdrojů těžených minerálů. A také se tam hovořili o kritériích pro legislativě týkající se konfliktních minerálů, Dnes jsme jasná kritéria, přesvědčivá většina v parlamentu byla pro napříč stranami. Návrh Evropské komise není v souladu s tím, co v této eh, co tedy eh, vyžadoval parlament ve své zprávě o eh, odpovědném dodržování zdrojů. Pro zelené je zde ten problém, že jde o dobrovolnou autoregulaci to znamená, že se nemusí zapojit všechny evropské eh, firmy, je to dobrovolné. A pokud eh, neobchodujete nebo neprodáváte přímo spotřebitelům, ale je to business to business, eh, tak se vám to může zdát jako příliš zbyrokratizované. Jde skutečně pouze o suroviny. Většina dovozu do Evropské unie a týká se to tedy těch čtyř minerálů, které jsou v návrhu, tak všechno se to k nám dováží už v předpracované podobě. Máme mm, výsledky této těžby eh, také například v mobilních telefonech a eh, to se většinou vyrábí v jeho východní Asii, hlavně v Číně. Ale pokud chceme vytvořit eh, poptávku nebo kontrolovat poptávku po minerálech z konfliktních oblastí. Eh, je třeba přejít na systém eh, více hm, s prvkem povinnosti, eh, kde všechny firmy budou muset doložit, zachovají jako dobří hospodáři a věnují náležitou pozornost tomu, čemu je třeba věnovat pozornost. čili nemůže se to eh, týkat pouze firem, které jsou obchodované veřejně, nebo eh, firem, které jsou registrované v Kongu. Eh, ten evropský návrh má daleko širší regionální záběr. Já jsem si vyslechla hodně potíží k tomu praktickému embargu, de facto erbangu. Eh, to je legislativa americká, eh, která eh, v okamžiku už, kdy vznikla, kdy byl první návrh, tak americké firmy řekly tak toto ne a změnili svá sídla. Ale dneska je situace jiná. Americké firmy se tedy zvážili situaci a nyní opět fungují eh, v Koňské demokratické republice a eh, dokonce tady prezident Kabila eh, se snažil zakázat export. A tento zákaz exportu skutečně vedl k poklesu exportu, ale my Eh, jsme svědky zvýšení exportu z eh, východního eh, Konga a sice je to u firm, které se řídí touto novou legislativou. A myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se do tohoto zapojily všechny evropské firmy, zejména ty, které vyrábějí spotřební zboží poněvadž eh, tam už jsou skutečně zpracované tyto minerály. Eh, poněvadž to zpracování se skutečně děje mimo eh, Evropu. A abychom vyvinuli tlak na to, aby se ta kledba zdrojů změnila a aby přestala existovat, tak to je eh, třeba, eh, aby bylo zvyšováno povědomí v Evropě mezi spotřebiteli. Výbor INTA v současné době debatuje o tomto tématu a eh, přišlo, přišel tento výbor se sdělením o doprovodných opatřeních, ale to pokud vím, eh, se také odehrává diskuse eh, na, v eh, Evropské zahraniční službě a mm, také v komisi ale dosud tam nešlo k rozhodnutí. Jsou to prostě opatření, která musí být dostatečně atraktivní a bezpečná pro mezinárodní firmy a také místní firmy, tak, aby se pouštěli do toho biznisu, investovali a odebírali od tamtud eh, eh, suroviny. Čili to by bylo daleko lepší než nějaké zákazy, které mohou mít spoustu vedlejších eh, efektu. No a pokud chceme tedy vytvořit legální e, poptávku e, po těchto surovinách z těchto oblastí, tak toto je cesta vpřed. Ano, děkuji. A nyní pan Neubert Neuser za socialisty a potom Nejdýva za ECR. Chair, uh, I speak on behalf of our S&D. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy uh, hovořím za naší stínovou zpravodajku, která zde dnes nemůže být. Já bych chtěla uh, chtěl především poděkovat přístup naší zpravodajce, zpravodajky k této zprávě. My jako socialisté se domníváme, že návrh komise je velmi slabý a že tedy příliš nechápe pozici Evropského parlamentu. My ve výborech DV a ENTA eh, se snažíme upravit tuto legislativu tak, aby byla prorozvojovější. Eh, jde nám o legislavu a legislativu a autocertifikaci, která by byla povinná, nikoli dobrovolná, jako dnes. Odpovídalo by to eh, a byla by to hodná reakce na legislativu v Americe a také v Číně jakožto Evropská unie nemůžeme přijmout standardy, které by byly nižší než standardy americké nebo čínské. Zejména je třeba zahrnout více různých minerálů. Minerály, které jsou na seznamu kritických surovin komise, by měly být zahrnuty všechny tak, aby eh, nemohlo dojít k destabilizaci určitých importů do EU. Abychom zajistili, je třeba také zajistit, aby naše legislativa posihla všechny konfliktní zóny a proto je třeba upřesnit definici konfliktních zemí a rovněž bychom neměli eh, takto přísně omezovat eh, geografický dosah, jako třeba oblast Velkých jezer v Africe. A kromě toho je třeba zapojit eh, nejenom importéry skutečných surovin, ale také různých polotovarů a hotových výrobků, kteří také budou muset prokazovat původ eh, svých surovin eh, při dovozu do Evropské unie. Na okraj bychom chtěli poznamenat, že tento návrh je třeba doprovodit opatřeními, které pomohou incentivizovat a eh, zlepšit rámec pro řemeslné zpracování těchto surovin. Naší prioritou by měl být také spotřebitelský pohled a zároveň eh, eh, chceme nepodporovat eh, pokračování konfliktu. Já myslím, že pokud to dokážeme, budeme moci být hrdi a mm, udělejme to pro sebe a pro lidi v rozvojových zemích. Pan Deva. Má slovo, vážená paní předsedající. Já jsem si vyslechl velice pozorně to, co řekl pan Noiser, to, co řekla paní Sargentini. Já souhlasím plně s tím, co bylo řečeno. Já si myslím, že žádná kontrola, žádná certifikace zde nepomůže, pokud to nebude povinný systém. Ten systém například u konfliktních diamantů nám funguje velice dobře. Trvalo příliš dlouho regulovat tuto oblast konfliktních diamantů, ovšem v současné době například opravdu to funguje velice dobře. Jde opravdu o vysledování každého jednotlivého diamantu, který se dostane na evropský trh a prostě zajistit, aby to nepřišlo z nějakého dolu, kde dochází k mm, ozbrojeným konfliktům a jiným problémům. Tisíce, tisíce lidí, mužů, žen v Africe mizí protože prostě zde opravdu dochází k obrovskému zneužívání teritoriálních různých, různých kmenových problémů, dochází k plundrování. Pokud by došlo k tomu, například u nás v naší zemi, kdyby někdo přišel do Bruselu a řekl by, že prostě zde dojde k nějakému útoku na, řekněme, místní obyvatele, tak by samozřejmě to, to nikdo neumožnil, aby proti tomu bojoval. Čili myslím si, že bychom se měli poučit z toho, čeho jsme již dosáhli v oblasti konfliktních diamantů a nevidím, proč by tyto minerály a rudy měly by nějaké, měly by nějaké jiné postavení. Já jsem myslel, že to je zaměnitelné. Proč, mm, že zde můžeme dát rovnítko? Přece proč chceme vymýšlet nějakou novou cestu, dávat tomu nějaká jiná jména? To si myslím, že opravdu nedává smysl. Měli bychom se poučit z minulosti, z osvědčené praxe INTA výboru bychom měli říci, že prostě by to mělo být povinné nařízení, mělo by to být nařízení, jinak prostě by tomu, tomu nemůže fungovat, protože pokud to neuděláme, tak prostě můžeme říct si dobře, prostě zde otevřené pole opravdu pro všechny, mm, žoldáci zde prostě budou si získávat jakékoliv zisky, které chtějí a tak dále, prostě silnější vyhrává, ovšem tak to nemůže fungovat. Myslím si, že se nám prostě již povedlo udělat veliký kus práce, pan je to řekl velice dobře. Myslím si, že bychom mohli být hrdí na tuto legislativu, pokud se nám to povede um, do, dopracovat tak, jak si přejeme. Děkujeme další kolega za Alde a poté Loe Sanchez za GUE. Děkuji. Paní předsedající, asi tak před rokem jsem měla to privilegium, že jsem navštívila Kongo, DRC, Rwanda, Burundi, Rwandu a Burundi a mohla se podívat na oblast, kde dochází k těžbě těchto minerálů. Opravdu se podívat na to, jak to tam vypadá, jak lidi ani prostě neměli žádné nástroje, kde opravdu s primitivními pomůckami se tam snažili nějakým způsobem dobývat tyto minerály. Víme, že polovina těchto minerálů se dostala k jiným překupníkům ještě předtím, než tito lidé dostali vůbec zaplaceno. Bylo to něco šíleného, opravdu velice poučné. Například já jsem v Rwandě s takovým nezávislým orgánem, který se zabývá těžbou v této zemi, strávila určitou dobu a oni mi řekli, a na to bychom se měli v naší zprávě <clears throat> zaměřit, to, že opravdu propojíme tuto situaci konfliktních minerálů, rud a vytvoříme určitou, řekněme, významnost těchto minerálů, zároveň udělíme určitou významnost. Když se podíváme na Austrálii a na některé producenty těchto minerálů ve světě, který postupují správným, řádným způsobem, tak v podstatě tam došlo ke snížení eh, této těžby a v podstatě si myslím, že to bylo v souladu s, o, o, s hodnocením OECD, protože bylo řečeno, že ty minerály z, z mm, například Konga, protože jsou tam obrovské náklady, již nebudou představovat takové procento těchto eh, minerálů. My prostě musíme zajistit to, aby tyto eh, aktivity byly bezpečnější pro lidi, kteří těží tyto eh, minerály, abychom zajistili opravdu spravedlivé obchodování s těmito minerály, abychom prostě mohli s tím svědomím žít tímto způsobem. Když se podíváme na vysledovatelnost diamantu ano, ty se dostávají do Evropy, jsou tímto způsobem zpracovány. Zde v Evropě ovšem u minerálu se dostávají například do třetích zemí, tam jsou zpracovávány a k nám se dostávají pouze už, jak řekla Judith, v té finální eh, podobě daného výrobku. My, jakožto výbor pro rozvoj, bychom se měli věnovat ještě jedné problematice, a to je výroba a přidaná hodnota v místních zemích. Přece je šílené očekávat od Afriky, aby vyváželi nerosty v této podobě. My přece musíme pomoci Africe, aby měla přidanou hodnotu, aby tyto země měly dostatečné schopnosti, finanční prostředky, získaly lepší status ve světě, zatímco často prostě naše obchodní dohody mm, jsou takové velice nejasné v tomto ohledu. Prostě je mnohem vyšší tarify by měly být u těch už hotových produktů a ne u nerostu. To je prostě obrácená logika. Uh, to, že dochází k plundrování těchto zemí. My, například e, Amerika, e, e, Evropa, teď Čína, plundruje tyto země a odváže tyto minerály. My bychom měli investovat do těchto zemí, aby došlo k bezpečné těžbě, bezpečným trhům, vysledovatelnosti těchto minerálů, tak aby tam nebyly nějaké kriminální gengy do toho zapojeny a aby to představovalo přidanou hodnotu pro tyto země, aby to byly země, které jsou schopny budovat své vlast, svůj vlastní blahobyt a neustále spoléhat na zahraničí, které často jim tento blahobyt ubírá. Ano, děkuji, říká paní předsedající. Ještě někdo nevidím nikoho přihlášeného. Já jsem ještě rovněž na seznamu. Poté ještě bych položila teda několik otázek komisi a poprosila komisi o jejich komentář. Já jsem si přečetla návrh komise, samozřejmě jsem se obeznámila s tímto návrhem, všechny dokumenty. Je zde určitý konsenzus toho, že něco musíme udělat. Otázka má to být povinná nebo dobrovolná záležitost, to je zásadní já, pokud jsem to správně pochopila, to, co komise navrhuje, je určité schéma založené na hlavních směrech OECD. To znamená, že země by se upsaly k těmto pravidlům, tak jak to bylo od roku 2010 v platnosti. To znamená určité označování, labeling, dobrovolné označování těchto minerálů tímto způsobem. Ovšem od roku 2010 vaše analýza do případů poukazuje na to, že nemnoho zemí, nemnoho společností se upsalo k tomuto programu. Velice málo společností je na tomto seznamu. Proč si myslíte, že to, co děláte teď, vlastně změní ten stávající status quo? <clears throat> Čili to je dotaz. Prosím o nějaká čísla já nevím, když se podíváme, došlo k nějaké změně situace od poslední analýzy dopadu? A tak, jak řekla i paní Zareniny v březnu, byla publikována, zveřejněna určitá opatření, určitý balíček, ovšem kde je zbytek těchto opatření. Já vím, že za DG obchod nebo DEVKO byste měli vystoupit EAS, eh, e rovněž bylo zmíněno v naší komunikaci vzájemné. Čili kde jsou tyto návrhy? A zároveň kolik evropských společností podepsal tyto hlavní směry OECD? váš návrh eh, zní tak, že by měli pouze zveřejnit své výsledky. Každý stát bude mít takovou agenturu, která zajistí implementaci a že bude mít nějaké evropské monitorování této záležitosti a poté jednotlivé země zveřejní skutečnou situaci. Ovšem, co samotné podniky nebudou povinni nám říci, jakým způsobem implementují tyto návrhy? Jaké jsou povinnosti reportování ze strany těchto podniků? Prosím o objasnění tohoto dotazu a další věc. Mám pocit, u těch nerosty versus konečné produkty, zpracované produkty dodd právě se zaměřuje na tyto konečné produkty, zpracované produkty. Já vím, že jednotlivá odvětví budou samozřejmě trvat na dobrovolné báze Ovšem některé z nich již musí jakožto uživatele celého tohoto řetězce aplikovat Tvrenku v zákon, čili nebyl by lepší mít takovou celkovou schém nebo celkový program m, mm, povinný. Já vím, že Evropská komise odmítla tento přístup na konci celého procesu možná bychom se měli podívat na americkou legislativu, na aktualizaci do zákona, podívat se na například washingtonské zastoupení v parlamentu, možná se podívat na to, jak američani již zpracovali tento zákon, tento návrh, podívat se, jak vypadá americká situace. A pokud teda to e, omezíme pouze na dovoz, e, komise ovšem tvrdí, že většina těchto hutí je mimo EU. Bude to mít skutečný dopad? Pan Deva se o tom zmínil. Jasně, dobře, my teda mm, vlastně se tváříme, že chceme něco udělat s tímto problémem a ne skutečně s tím něco udělat. Čili opravdu mám trochu pocit, že je to takový velice slabý e, návrh, který přistál na stole Evropského parlamentu. Ještě někdo, prosím, není-li tomu tak? ještě pan Petro Somali za DG Trade a pan Kočí za DGF, čili nejprve za DG Trade vystoupí zástupce. Ano, dobré odpoledne, děkuji paní předsedající. Mnoho otázek zde zaznělo, jestli dovolíte. Trochu připomenu celý ten návrh, jeho vývoj, hlavní prvky tohoto návrhu uvidíme mnoho z toho, co zde zasnělo, nalezne v tomto přehledu odpověď. Tento návrh vzešel z rozsáhlé přípravné práce, proběhlo veřejné konzultační jednání analýza dopadu, čili skutečně ta přípravná fáze více než jednoletá, než jsme v přesnu 2014 předložili konečný návrh. My jsme předložili balíček, který v podstatě představuje návrh nařízení, který by měl vytvořit takovou síť dodavatelskou autocertifikací z odpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu a zlata. Zároveň zde máme společné sdělení ze strany Evropské komise a vysoké představitelky o širších aspektech zodpovědných dodávek minerálu rud, které přichází z oblastí, kde řádí nějaký válečný konflikt nebo které představují vysoké riziko. Toto jsme udělali v souladu i s požadavky Evropského parlamentu. Paní Sargentini se zmínila o několika nařízení Evropského parlamentu, které byly schváleny v tomto ohledu. O co nám šlo? O vybudování určitého celo nebo mezinárodního úsilí, posílit ho a zároveň dosáhnout mezinárodního konsensu ohledně hlavních směrů vypracovaných OECD. Ovšem, nezapomínejme na to, že zde neexistují závazné mezinárodní rámce pro tuto problematiku. Zazněla zde reference na diamanty a proces eh, z ten, který vlastně má trošku jiný rámec. Jde o solidní mezinárodní program pro pravidla v této oblasti. Když to srovnáme s jinými stávajícími projekty, ať už jde o dřevo nebo diamanty, to, co je součástí naší již legislativy, nesmíme zapomínat na to, že hovoříme o produktech, které mají nesmírně dlouhé dodavatelské řetězce. Jsou to produkty, řekněme, 7, 8 let Eh, mají za sebou, čímž samozřejmě po této řízení dodavatelského řetězce a vůbec provádění náležité péče je nesmírně komplikované. Při předložení tohoto návrhu jsme měli na mysli tři doplňující, doplňkové cíle. Samozřejmě, že je zde určitá interakce mezi nimi, na to nezapomínajme. Čili porušit vazbu těžby a financování ozbrojených kon, nějakých kriminálních skupin. Dále samozřejmě, aby nedošlo k dovozu z těch, do Evropy z těchto konfliktních zón a zároveň zvýšit naši možnost v rámci Evropské unie nejenom eh, z legislativy dot frankova zákona ze Spojených států, ale i naší evropské legislativy, plní tuto legislativu, která se týká náležité péče, vyžaduje náležitou péči. Čili my zde hovoříme o autocertifikaci zodpovědných dobosů v rámci dobozního řetězce pro ty dovozce, kteří si zvolili tento systém právě tato legislativa představuje postupy náležité péče, akreditaci jednotlivými akreditačními orgány, dále je to eh, kontrola na straně kompetentních orgánů jednotlivých členských států, které jsou vystaveny tyto podniky. Je zde několik ještě důležitých prvků tohoto návrhu. Dovolte, abych je připomněl, protože nám mohou odpovědět na mnohé dotazy geografický rozsah tohoto návrhu nařízení, to je první věc. Ten je opravdu široký. My chceme pokryt veškeré konfliktní oblasti, rizikové oblasti, ne, zaměřit se pouze na specifické konkrétní malé regiony. To je právě přístup do Frankova zákona Spojených států. Dále, pokud jde o jednotlivé produkty, jsou takzvané 3D, 3T, to znamená, je to cín, tantalum, wolfram a zlato, to jsou čtyři produkty, kde OECD připravilo konkrétní hlavní směry. Toto je stejný přístup, který vidíme i u zákona, u amerického zákona dot frank a dále je to úroveň dodavatelského řetězce, na které navrhujeme intervenci. Zde nenavrhujeme tak jak to eh, nařizuje Dodd-Frank, v té části downstreamu, to znamená dole v tom řetězci, ale spíše uprostřed toho řetězce, to znamená na úrovni hučí, sléváren, rafinérii. Proč to děláme? Protože podle nás to je právě ten problematický bod dodavatelského řetězce. Právě v tomto okamžiku potřebujeme získávat informace Eh, které už bychom nemohli v té následné etapě dodavatelského řetězce získat. V rámci veřejných konzultací mnoho aktérů i společností, které byli zapojeni do implementace legislativy do Frankova, zá, zákona, nám řekli, že jim chybí právě informace u těchto hutí, rafinérií, sléváren. což právě je důležité pro zajištění vysledovatelnosti. Počet aktérů v této etapě je omezený, čtyři tam nebo 500 sléváren, hutí celosvětově, které zpracovávají tyto čtyři nerosty. Čili proto si myslíme, že právě na této úrovni by mělo dojít k intervenci a informace, které získáme na základě té náležité péče právě z této úrovně hutí, sléváren, využijí i ty první společnosti vlastně na počátku řetězce, které museli provádět náležitou péči v souladu s dotfrankovým frankovým zákonem. Oni neměli tyto informace k dispozici a my jim slibujeme, že jim tyto informace poskytneme, čili to je vlastně takový doplněk, doplňující um, aktivita navíc k tomu, co zajišťuje Dodd-Frankův zákon. Naše legislativa bude se aplikuje na dovozce těchto produktů, čtyř produktů do EU. Numericky, číselně je to opravdu malé číslo. Asi 400 dovozců těchto čtyř nerostů dále v návrhu tohoto nařízení máme ustanovení, které hovoří o tom, že na základě informací, které získáme v rámci procesu autocertifikace, že my každoročně eh, pracujeme seznam takový hutí, sléváren, který bude obsahovat všechny tyto podniky, rafinerie, které kteří skutečně mohou certifikovat čistotu těchto produktů. To znamená, že opravdu prošli tímto procesem náležité péče. Tím vlastně vytvoříme určitý tlak, podle mého názoru. A zvýšíme i ochotu zapojit se do našeho systému. To jsem si vyslechl tento dotaz ze strany mnoha předřečníků, jakým způsobem vynutit vlastně účast v rámci těchto hlavních směrů OECD. Čili tento tento tlak samotných aktérů, tím, že vytvoříme takovou, tím, že vlastně je zde tato malá skupina eh, podniku, na kterou to můžeme aplikovat. To si myslíme, že by mohlo podnítit ostatní aktéry v zapojení se do tohoto programu. Další věc, která zazněla z několika úst, je dobrovolnost či naopak povinnost tohoto programu, tohoto postupu. Komise navrhuje dobrovolný systém. My si myslíme, že je zásadní zamezit takovým situacím, kde by nám hrozilo to, že daný podnik prostě by se stáhl z konfliktní oblasti nebo oblasti vysokorizikové. My jsme viděli například po aplikaci dot Frankova zákona právě takové stažení podniků z oblasti Velkých jezer. My velice pečlivě pozorujeme celou situaci, kterou američtí i naši odborníci připravují každoročně. Vidíme zde nárůst pašování, snižování produkce a i příjmů, které by místní orgány mohly eh, získat z vývozu těchto produktů Zároveň mnoho společností naznačilo nebo dokonce požadovalo, aby jejich dodavatele nezískávali mater- minerály z těchto regionů. Close Pipeline, to je například jeden projekt, který je takovým příkladem eh, legitimního obchodování, který byl realizován v konfliktních zónách, ovšem ten celkový obrázek je zneklidňující. Vidíme zde riziko toho, že se podniky stáhnou z těchto oblastí a my opravdu nechceme, aby došlo k opakování tohoto problému v jiných regionech. Ovšem to riziko zde je, protože náš návrh by měl globální pokrytí, pokud by to byl povinný systém To znamená, to riziko intervence v těchto citlivých regionech by mohlo mít za následek stažení podnikání. Někteří tvrdí, že bychom měli podpořit poptávku, ovšem nesmíme zapomínat na to, že podmínky nabídky v oblastech válečných konfliktů a vysokorizikových oblastech tam prostě nejsou což by znamenalo problémy navíc. Ze všech těchto důvodů se domníváme, že dobrovolný systém je nejlepším návrhem. Náš návrh byl připraven velice pečlivě, jsme si vědomí toho, že úroveň zapojení jednotlivých aktérů do tohoto systému je důležitým prvkem a v našem návrhu hovoříme i o revizi po tříletém období po implementaci tohoto systému. A po této revizi by mohla komise přijít s dalšími návrhy, včetně začlenění určitých povinných prvků tohoto systému. My doufáme, že e samozřejmě dalším prvkem nesmírně důležitým, který budeme zvažovat, je i úroveň zapojení dovozců EU do tohoto systému. To sdělení obsahuje i doprovodná opatření. Jedním z takových opatření, které podle mě je nesmírně důležité pro řešení dalších problémů, které se eh, zaznělo z mnoha již eh, zde úst, například eh, ty nerosty směrem dolů a v rámci celého dodavatelského řetězce. Dalším takovým doplňujícím opatřením by bylo výběrové, veřejné výběrové řízení. Například, že bychom zahrnuli dat takových kontraktů určité doložky, které, na kterých vytrvala Evropská komise, určité například doložky, které se týkají výsledků, výkonů v této oblasti. Již v poslední verzi našeho návrhu to bylo zapoje, za, začleněno. Ano, chceme tam mít takové doložky v rámci e, veřejných zakázek. E, a voláme potom, aby i ostatní instituce a členské státy implementovaly podobné doložky do, veřej, do kontraktů veřejných zakázek. Co to znamená? Pokud by společnost chtěla vyhrát takovou veřejnou zakázku, musela by prokázat a dokázat v rámci náležité péče, že skutečně provedla náležitou péči, všechny postupy a zajistila vysledovatelnost těchto produktů. To je podle nás důležitý prvek, který rovněž i vlastně v tom downstreamingu těch už um, zpracovaných produktů nám ne, neunikne z našeho hledáčku. A vy, paní předsedající, jste pak ještě na závěr měla několik dotazů, já bych odpověděla na tyto dotazy. Implementace ze strany členských států, EU. Já bych řekla, že v souladu s takovým obvyklým obvyklou rovnováhou v této oblasti je na straně členských států, je na nich implementovat tuto legislativu. Návrh nařízení umožňuje tuto implementaci. Samozřejmě, že víme, že musíme zabránit rozdílným implementacím této legislativy a proto chceme připravit hlavní směry, které, které by umožnily uniformní realizaci této legislativy. A pak nějaká doprovodná opatření. Já jsem se o jednom zmínil, to je právě ta oblast veřejných zakázek, ale jsou zde i jiné oblasti, například pomoc malým a středně velkým podnikům finančně, technicky, provádět eh, všechny postupy náležité péče. Dále jsou to politické dialogy, které vedeme s třetími zeměmi a i prostřednictvím OECD. Někdo se zmínil i o úsilí čínských úřadů v této oblasti. To je samozřejmě něco nového, podstatě to výsledkem takového kombinovaného úsilí a tlaku úřadů třetích zemí, které na svém území má mnoho takových eh, hutnických závodů, sléváren a podobně, například eh, čínských. A my si myslíme, že návrh komise v rámci EU legislativy je rovněž podle nás určitým prvkem, který tlačil na čínské orgány, aby zaktivnili svůj přístup. Dále jsou zde ustanovení rozvojové spolupráce, to jsou prvky, které jsme připravili i z DG AVKO a Evropské vnější služby. <clears throat> Stávající projekty v rámci nástroje stability, které již máme k dispozici. Tam podporujeme implementaci mezinárodní organizace pro regionální iniciativy pro oblast velký jezer. Je to oblast, která se zabývá citlivosti celé problematiky, to neustále probíhá, dále je to transparentnost v oblasti dodavatelských řetězů v rámci minerálů, které pochází z těchto konfliktních oblastí na základě programu odpovědného obchodování OECD. Toto je program, který eh, jsme implementovali společně se sekretariátem OECD, dále je to EU UN partnerství ohledně uh, Eh, problematických oblastí využívání půdy, konfliktních zón a další budoucí programy, kde spolupráce by mohla být ještě nadále rozvíjena. Regionální indikativní programy například v rámci 11. rozvojového programu EU pro střední Afriku a panafrický program Global Public Goods and Challenges, čili globální veřejné um, statky a výzvy, to jsou programy, které ještě nás čekají, kde musíme připravit rozpočty, ovšem kolegové za vnější služby IDG v Koste vidí mnoho příležitostí pro další spolupráci. Čili to pouze jako ukázka integrovaného přístupu. Na závěr, paní předsedkyně, poslední bod. EU nemůže přijmout něco, co by bylo pod kvalitou či úrovní toho, co přijalo USA. My si nemyslíme, že bychom navrhovali něco, co je nekvalitnější než americký systém. Naopak, americký systém eh, představuje zároveň eh, povinnost informovat nebo zveřejnit tyto informace. My navrhujeme něco jiného. Systém, ve kterém ti, kteří to implementují, a my doufáme, že dojde ke tlaku z různých stran, včetně spotřebitelů, downstreamových společností v tom řetězci, aby došlo k dalšímu další účasti v tomto systému. My ovšem to nejde pouze o zveřejnění v našem systému, ale zajistit to, že na naše trhy se dostávají pouze čisté produkty. To jsou dva různé přístupy, dva různé pohledy. Americký systém. Ano, tam je ten prvek transparentnosti, musíte zveřejnit tyto informace, Ovšem, pokud dovážíte z těchto regionů, tak nemusíte nic udělat. My navrhujeme naopak konkrétní krok pro ty, kteří dováží z těchto oblastí. Povinný, nebo teda krok, který musí uh, provést, to je rovněž důležitý prvek. Já doufám, že jsem odpověděl na většinu vašich dotazů. Pokud ne, tak se budu snažit to ještě eh, samozřejmě vylepšit nebo bilaterálně s těmi, kteří by chtěli více podrobností. Děkuji. Eh, ještě než dám slovo DGF, tak pan Deva má dotaz. Eh, já jsem poslouchal velice zajímavě, bylo velice dobře a bylo to velmi zajímavé. Eh, je to vysoce byrokratické a eh, jaksi prakticky příliš nepoužitelné. Jestliže eh, nejdete úplně na konec celého řetězce a zajímá vás, zajímá vás jenom hutě a těsas není tolik, je to, já nevím, 400, které Eh, jsou certifikované, že nemají věci eh, z konfliktních eh, oblastí, ale v hutích se mm, nebere materiál z jednoho zdroje, oni to většinou směšují. Já jsem, já jsem prostě inženýr a já vím, že tam prostě součástí toho procesu je míchat. Čili jak de facto chcete rozlišovat Eh, která část tady toho kousku, co máte třeba v mobilu, je z Afrika, která je z Afra, Austrálie. To, to prostě eh, to, to je skutečně eh, na, prakticky naprosto absurdní a nepoužitelné. Já nechci zacházet do všech detailů, ale byl bych rád, aby komise, když říká, že tady provádí konzultace, aby nám tedy měli nebo dostali od vás písemné vysvětlení eh, o tom, kdo jsou ty firmy, kdo jsou ty lidé za ty firmy, kteří vás, kteří jako před vámi je reprezentují. Dobře, možná já bych ještě chtěla eh, k jedné věci. Já jsem se eh, ptala, kolik firm se připojilo k těm pokynům OECD nemusí to být dnes, ale já vím, že v květnu 2011, tedy před čtyřmi lety, eh, toto bylo zavedeno a mě by zajímalo tedy, kolik eh, firm se k tomu připojil. Jste řekli, že se bude připojovat více firm. A také jste řekl, že eh, v Americe není možné proti těmto firmám zakročit. No a jestliže ty firmy se nehlásí tomu dobrovolnému označování nebo standardům, tak co potom? Tady, tady je prostě, eh, já nevím, co když já chci koupit nějaký mobil a ty firmy, které to vyrábějí nebo dodávají materiály, eh, prostě nejsou eh, registrovány. Nebo vy také říkáte, hovoříte o finančních pobítkách pro firmy. A to mě Eh, zajímalo taky, eh, jestli tady existuje nějaký veřejný seznam firm. Dobře, a nyní tedy DGDF. -ko. Dobře, tak nejdříve DigiTrade, ať nám odpoví na otázky. Samozřejmě nemusíte odpovědět hned, můžete nám je eh, poslat, jako je jako předsedkyně, a já to potom rozešlu. Yes, thank you, Chair. <coughs> well, I think we have some, some of the answers today, and uh, if you allow us, of course we will... Tak eh, já bych tedy eh, opravdu, když dovolíte, poslal více informací písemně, protože nejsem schopen odpovědět teď hned. Eh, jenom tedy, pokud se mohu vrátit k tomu předchozímu vstupu. Ta výzva tedy získat informace od hutí, to je skutečně je výzva. A je to výzva, před kterými eh, stojíme my a také tedy ten Dodd-Frank eh, jako zákon v USA. Ano, tady je skutečně velký problém dostat k informacím. Za prvé, eh, teď, jak vidíme, jak tedy probíhá implementace toho Dodd-Frankova zákona, tak firmy většinou Eh, píšou a informují, že nelze zjistit zdroj jejich surovin. Protože skutečně to tak je. A také naše veřejné eh, konsultace ukázaly, že eh, evropské firmy, které také nepřímo musí se řídit těmi frankovými požadavky, tak eh, oni nám říkají, že skutečně nejtěžší je zorientovat se právě v hutích a rafineriích. Takže toto je ta eh, výzva. A právě proto říkáme, soustřeďme se na tuto část dodavatelského řetězce, tedy na tu část, kde máme informace ze všech možných eh, tedy zdrojů eh, a eh, kde tedy těm informacím se nedá dostat tak velmi jednoduše. Samozřejmě, že oni pobírají rudu z různých dolů a opak ji taví, ale oni tady musí vědět, odkud, nebo potřebují vědět, odkud to je. A, a teď tedy otázka vaše. tedy paní předsedkyně, my máme studie, ze které vyplývá, že 12% firem se řídí podle manuálu OCD a máme zde určité, určitý počet firm, které indikovali, eh, že se tím budou řídit a myslím, že je to uvedené eh, v dokumentaci, které, eh, v doprovodné dokumentaci k našemu návrhu, čili tam to je. Pak jste se zeptala, co když dovod, dovozci nebudou aktualizovat své informace. No opět platí, že je to dobrovolný systém, není tady žádný závazek eh, k autocertifikaci, ale vzhledem k nevelkému počtu eh, těch importérů, tak tady bude určitý tlak na to, aby tedy odebírali od odpovědných hutí eh, a eh, rafinérů, kteří eh, řádně certifikují čistotu svých výrobků. A tedy ten, počítáme s tím, že to bude určitý veřejný tlak na importéry, který bude narůstat. Eh, I když eh, v současné době eh, jaksi nemáme mnoho těch, kteří by se hlásili do toho systému certifikace, tak ano, je možné, že tedy tam budeme mít postupně mandatorní prvky. A teď pan Koči z DGFko. Ano, čili vidíme, že 88 Procent firem po čtyřech a půl letech eh, se tím manuálem OECD neřídí. Děkuji vám. Eh, mé jméno je Giorgio Koch. Ale eh, já jsem si už zvykl z Bruselu, že mé jméno je vyslováno různě. Tak co se týče toho návrhu, který zde máme, tak eh, teď už je snad eh, jasné, že se tady snažíme řešit mimořádně delikátní a citlivý problém. Myslím, že první cíl, nebo jeden z prvních cílů, který bychom měli stanovit, je eh, nesnažit se o úspěšnou operaci, na jejímž konci pacient zemře. To by bylo to nejhorší, co se nám může stát myslím, že smysl toho návrhu je skutečně nalezení co nejvyváženějšího přístupu k tomu, abychom eh, cílu eh, dosáhli bez zbytečných škod. Poněvadž eh, ty škody, to by znamenalo konec průmyslu v rozvojových zemích, ale právě opak toho, co se snažíme podporovat. Takže jsou tady různé možné přístupy. Už se o nich debatuje dlouho, nyní jsou předmětem debat na eh, meziinstitucionálním dialogu, ale myslím si, že, že tady máme eh, základní eh, cíl a že chybný krok Eh, by potom mohlo být už nenapravitelný. Eh, jakmile klienti se odvrátí od svých dodavatelů, eh, tak už je potom těžké, aby se zase vrátili. Najdou si jiné. No a jinak pojistkou v tom návrhu je revizní doložka, tedy doložka o přeskumu, a to za tři roky po přijetí nařízení. Čili zvyšovat tlak je vždycky možné, ale e, potom se vrátit zpět to je obtížné a drahé. Co se týká doprovodných e, nástrojů, tak e, tam jsou různé nástroje Eh, já mohu říci, že eh, v minulosti, že tedy eh, několik málo firm požádalo o podporu. Čili tady, pokud tedy těch příjemců nebude více, tak samozřejmě těch nemůžeme moc postupovat dále v těch Eh, dalších eh, podpůrných opatření. My eh, samozřejmě máme mnoho oblastí možné spolupráce, ale my vždy potřebujeme vhodného partnera. To je otázka politického dialogu. tak, aby ten náš program byl zodpovědný Čili otázka eh, je, kdo eh, potom z těch eh, opatření bude mít prospěch. No. Jestli to bude tedy ať už na úrovni státu nebo regionu. Tak já myslím, že to byly ty dva hlavní body, které jsem chtěl znést z té. Dále se tady hovořilo o zvyšování tarifů ale já mám dojem, že tazatel už tady není, takže to, to by bylo velice dlouhé vysvětlování. Eh, zvyšování tarifů eh, na tom dneska už příliš eh, nezáleží, protože když hovoříme o Africe, tak hovoříme de facto o většině nejméně rozvinutých zemí na světě, takže ti exportují také bez cel a bez tarifů. Eh, eh, důvod, proč eh, se zde příliš neprovádí zpracování, tak ono de facto ta, to eh, zvyšování tarifů je daleko menší problém, než by byl ještě před pár lety. Pan Venca? Mm, ano, rád ještě něco připojím. Eh, myslím, že to byla velmi zajímavá debata. Eh, pro mě nejzajímavější je tedy to, že unijní legislativa by neměla být Eh, slabší než mezinárodní standardy. Eh, Naš, náš problém je skutečně, my víme, že problém tedy eh, je to problematika prostě získávání materiálu a surovin. Eh, pokud se týče certifikatu a sledování, eh, sledování eh, toho pohybu surovin, tak to je třeba nejenom provádět v okamžiku překračování hranic, ale po celé cestě. Musím říci, že ve spolupráci s kolegou Winklerem z INTA se nám podařilo odložit termín hlasování a to také vlastně umožní, abychom se více krát setkali se stílovými zpravodaji a eh, připravili eh, stanovisko. Ne, tedy připravili se na to stanovisko. Takže ještě jednou děkuji za eh, spolupráci. Ano, děkuji za tyto odpovědi. Eh, příště se sejdeme k tomuto tému 21. nebo 22. ledna, eh, pozměňovací návrhy 29. do poledne a hlasování v DV potom až 24. února a pak tedy uvidíme, jak to dopadne. Takže já děkuji všem za tuto debatu. Pro dnešek eh, končím zasedání, ale Eh, chtěla bych eh, připomenout, že koordinátoři by zde měli být ráno zítra v 9 hodin a ti, kdo nejsou koordinátory, tak prosím potom až 10.30. Eh, také bych chtěl říci, že s komisařem Tajanidisem se sejdeme, Siliadisem se sejdeme Eh, v 17 hodin příští pondělí. Takže já vám děkuji a uvidíme se zítra dopoledne.